Milí kolegové, milé kolegyně, dovolte, abych vás teď pozval na druhou část našeho odpoledního zasedání. které se týkají obchodních eh, vztahů a přátelských vztahů s eh, Novým Zélandem a Austrálií eh, od, až tedy k vyjednávacímu procesu a doufám, že tady Mm, jsou mezi námi naši velice zácní hosté. Nejprve bych rád přivítal pana Grossera, ministra pro obchodní záležitosti z Nového Zélandu a také Justina Brownse, mm, místo mm, zastupujícímu tajemníkovi pro obchod z Austrálie. A rovněž vítám oba velvyslance, pana Higgyho z Austrálie a pana Taylora z Nového Zélandu. Kromě toho eh, tady máme mezi námi čtyři experty. Pan Kerna je eh, ředitel Evropského fóra pro služby. Reai Makiyama je ředitelem Evropského centra pro národní politiky a hospodářství, paní Kars Etoku a pan Pelsen, generální tajemník Kopy všechny mezi námi velice srdečně vítám. Víte, že Austrálie a Nový Zéland eh, vedou intenzivní jednání a vyjednávání s Evropskou unii. Austrálie se účastní té procesu TTIP. Austrálie a Nový Zéland diskutují eh, <clears throat> s Evropskou unii o zahájení vyjednávání pro FTA a to je vlastně důvod naší dnešní diskuse. A na začátek naší diskusy mi dovolte, abych dal slovo oběma velvyslancům. Každý prosím na pět minut, aby nás uvedli do těchto dvou panelů, které budou následovat. Nejprve mi dovolte, abych dal slovo panu Higimu. Thank you very much. In... Děkuji vám, pane předsedo. Je to pro mě velká čest, že mě váš výbor pro mezinárodní obchod pozval na toto veřejné slušení. Rád vidím známé tváře z monitorovací skupiny Austrálie a Nový Zéland i kolegy z parlamentní delegace Austrálie a Nový Zéland. A e, e, také pozdravy ministra. Rád bych řekl několik poznámek k přístupu k vyjednávání dohod z EU. Plnil bych to, co řekne Justin několika poznámkami o širších sazbách. Před 14 dny jsme měli první zasedání a náš premiér se setkal mm, s významnými představiteli na základě G20 v Turecku. Šlo o zahájení bilaterální dohody, ale společné stanovisko ukázalo, že toto je pouze jedna část prohlubování vztahů EU a Austrálie. Také se ve stanovisku hovořilo o dokončení rozhovoru o rámcové dohody EU-Austrálie, kde zde bude plně rozšířeno naše partnerství. Jak zmínila vysoká zástupkyně Mogherini v sjednání s australskou premiérkou, Julie Bishopovou je třeba klást další důraz na rozvoj společné bezpečnostní politiky, bezpečného rozvoje, humanitární pomoci, hospodářství, výzkumu, vývoje, vzdělávání a také v celé řadě dalších oblastí. Tady, eh, tady jsme také vydali prohlášení eh, k naší odesané dohodě o spolupráci v krizových situacích. Tato, záhod, tato dohoda je takovým rámcem, pro společné operace a zásahy v případě krizí Austrálie se již účastnila mise zaměřené na oblast západního Indického oceánu a zemí kolem uh, misu Dobré naděje. E, také jsme založili e, nové fórum Evropská unie Austrálie, kde tady hodláme navazovat další kontakty. Austrálsko především v poslední době posilovalo naše vztahy se zeměmi v naší oblasti, tedy se zeměmi pacifického pobřeží. Zároveň však jsme prohlubovali naše vazby i na Evropu. V některých některých věcech se eh, v posledních desetiletích eh, tedy oba bloky vydaly eh, rozdílným směrem, například pokud jde o dovozní dotace. Avšak tedy příklady spolupráce převažují, protože se na spoustu věcí díváme podobně. Pokud jde o některé konkrétní příklady, Austrálie je jedním z nejbližších spolupracovníků Evropské unie v případě kritiky Ruska za invazi na Ukrajině. Také mm, nám jde o zachování mírové situace v vodách východní Asie. Čelíme podobným hrozbám, pokud jde o terorismus a radikalizaci. I tady tedy můžeme těžit ze vzájemné výměny zkušeností, dohody o volném obchodu Eh, to je tedy další přídavek k oblastem, ve kterých již spolupracujeme a mohl by eh, výrazně prohloubit potenciál naší spolupráce. Já se velmi těším na další spolupráci eh, s kolegy z Evropského parlamentu. Děkuji, pane velvyslanče, a nyní paní velvyslankyně Taylorová z Nového Zélandu. Pan velvyslanec, promiňte. Děkuji, pane předsedo, je mi velkým potěšením tady dnes spít, vidět tady přátelé i přátelé z Austrálie. Vítáme příležitost eh, zahájit dialog o dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unii a Novým Zélandem a také vítáme zájem Evropského parlamentu na této věci a těšíme se na další spolupráci. Naš ministr obchodu Tim Grosser pohovoří o detailech, o potenciálních výhodách a přínosech podpisu takové dohody. Myslíme si, že by to bylo výhodné pro obě strany. Já bych rád upozornil na témata, která máme společné. Nová obchodní strategie Evropské unie obchod se všemi identifikovala region kolem Pacifiku jako jeden z klíčových zájmových regionů a také ukazuje, že my jsme jedním z klíčových partnerů, který sdílí stejné hodnoty s Evropou v celé řadě věcí. To je přesný popis. Já už mám, já už v Bruselu působím během druhého funkčního období a musím říct, že je mě nápadné, jak často máme společné názory, máme eh, často také společné hrozby, například pokud jde o bezpečnostní situace, eh, v souvislosti se situací v Sýrii, v Iráku, s bojem s terorismem, a hledáme řešení situace na Kypru a snažíme se přimět Ruskou federaci k tomu, aby se opět začala chovat odpovědně. Pokud jde o pacifický region, tady ob tady tedy jak my, tak Evropská unie chceme obnovit demokracii v Myanmaru, chceme jednat s Čínou a chceme obnovit bezpečnou situaci v Jihočínském moři. Také máme eh, tedy stejné zájmy na eh, rozvinutí potenciálně obnovitelné energie na některých pacifických ostrovech. A Nový Zéland je tedy v této chvíli eh, členem Bezpečnostní rady OSN a tady tedy v této pozice spolupracujeme, vyměňujeme si informace, máme společné zájmy, společné hodnoty a to překonává jakékoliv geografické rozdíly. My se vzájemně potřebujeme, nadále se budeme potřebovat. V průběhu let jsme uzavřeli celou řadu různých dohod eh, ve věcech, ve kterých se můžeme shodnout. Nový Zéland má největší počet eh, bilaterálních dohod s Evropskou unii v dílčích záležitostech, například pokud jde o ochranu dat a podobně a máme také rámcovou dohodu o spolupráci, která eh, byla dojednána a bude podepsána příští rok, potom by Evropský parlament měl ratifikovat. Je připravena také nová doho- celní dohoda. A dohoda o volném obchodu je vlastně takový poslední chybějící kousek eh, eh, tohoto vzorce. Vzhledem k tomu, že Máme partnerské vztahy navázány po celém světě. Myslím, že je nejvyšší čas, abychom začali s Evropou jednat o dohodě o volném obchodu. Vítáme oznámení eh, předsedy komise Junkra a našeho premiéra, kteří se vzájemně dohodli, že budou postupovat co nejrychleji na vypracování vyjednávacího mandátu, který by umožnil pokračovat v jednání k této dohodě. Doufáme, že budeme mít vaši podporu a že Evropský parlament podpoří celou myšlenku nejenom na začátku jednání, ale také přispěje k tomu, aby ten výsledek byl vyvážený, ambiciozní, přínosný pro obě strany a že v následně tedy dohodnutou dohodu ratifikuje co nejrychleji. Děkuji. Děkujeme, vážení velvyslanci, za to, že jste poskytli jasný rámec. A nyní můžeme detailněji diskutovat o různých tématech. Máme to naplánováno následovně. Začali bychom s Novým Zélandem a máme na to 45 minut času na tuto rozpravu s tímto partnerem a o tomto partnerovi a problémech i možnostech e, obchodní dohody. Máme zde tři experty, kteří vystoupí a potom je zde možnost pro odborníky, aby vystoupili. Nejprve mi dovolte vyjádřit velkou radost z toho, že zde máme ministra pro obchod eh, z Nového Zélandu. Pane Grosere, máte slovo na 8 minut. Děkuji vám, pane předsedo. Je to pro mě velká čest, jak pro australskou, tak novozélandskou delegaci zde být s vámi a vystoupit eh, v Evropském parlamentu. Já jsem sám byl deset let poslancem a byl jsem také hlavním vyjednavačem a myslím si, že atmosféra mm, vyjednávání obchodních témat se za posledních 10 let výrazně změnila. A sice, že ten širší konsensus o obchodu se někam posunul. A pro naše profesionální vyjednavače je teď mnohem důležitější být těch konkrétních zemích v kontaktu s poslanci, tak, aby ta diskuse opravdu se odehrávala v tom náležitém rámci. Protože jsem zde poprvé, po té, co se odehrály ty hrůzné útoky, pohovořím krátce francouzsky. Pane předsedo, já mohu opakovat přesně to, co jsem řekla francouzské komisi před několika, několik hodin po první zprávě o atentátech. A byla eh, kompletně spontánní neformální eh, manifestace ze strany francouzského lidu na podpo- a také na, stran- na podporu francouzského lidu v Novém Zélandu. Eh, eh, I když my bydlíme 40 tisíc kilometrů od Paříže, my, občané Nového Zélandu, jsme skutečně bok po boku vašim lidem ve Francii ať to stojí, co to stojí. Takže hlavně jsou ty sdílené hodnoty eh, Nového Zélandu, Austrálie i Evropské unie. Máme výraznou společnou historii. A ono se to celé projevilo eh, že vlastně ty eh, vztahy obchodních dohod EU se týkaly šesti zemí, jinak to byly vždy nějaké preferenční rámce, vyjednávaly se preference a pouze bylo šest zemí. Čína, Tajván, Rusko, Korea, Hong, eh, Korea, Hongkong a Nový Zéland. Abych to řekl zjednodušeně, tak se zdá, že mnoho eh, Evropanů a z jeho východu Ázie. To vidí takto. Takže já bych navázal na velvyslance. Je opravdu důležité integrovat zde například otázky práv pracovníků, eh, různá environmentální témata, o kterých budeme jednat eh, my, australští přátelé, vzhledem k našim vazbám to nebude e, složité, protože opravdu naše společnosti jsou vce provázané. K otázce obchodu, já jsem se mu věnoval dlouhodobě ve své profesní kariéře, eh, to opravdu působuje ten eh, rozsah, já ocituji studie z roku 2011, které vypracovalo 11 organizací pod OECD, tý, e, spolupráce Eh, Mezinárodní organizace práce, eh, VTO a další. A v podstatě vyšly více než stovky studií o tom, že eh, obchodní dohody zlepšují vlastně oblast práce, zaměstnanosti a podobně. A vlastně žádná z těch studií neukázala, že by zde byla nějaká negativní korelace. Takže Eh, je dnes úplně jasné, že obchod je opravdu přínosný pro zaměstnanost, a vývoz a podobně. Takže víme, že tyto smlouvy fungují. A je to opravdu podložené neuvěřitelně důrazně a výrazně. V souvislosti s Novým Zelandem se říct, že jsme 52. největší ekonomika světa. To tady znamená, že je nějakých 150 ekonomik, které jsou menší než novozélandská ekonomika. A my, myslím, hrajeme roli pro Evropu jako malý, ale zajímavý trh. Pak je tu jedna zajímavá statistika, uvádí, že Nový Zéland je výrazný v oblasti zemědělství a za posledních pět let Eh, velký zájem Novozélanděnů, kterých je 4,5 milionu, a to je možná milion, o milion lidí více než obyvatel Berlína, tak eh, všeobec průměrný eh, růst vývozu EU do Nového Zélandu v oblasti zemědělství je 20, roste o 20%. A je zde vývoz v hodnotě půl miliardy eur z EU do Nového Zélandu a toto číslo neustále narůstá. Uvědomte si, jaké jsme zde měli diskuse mm, před 20 eh, lety Nový Zéland a Evropa, tak ta situace byla úplně jiná. Jistě byly tam citlivé otázky, které ještě tu jsou, které třeba řešit a já jsem chtěl, že se to podaří. Ale zkrátka ta základní výchozí situace je úplně jiná. Například i v oblasti mlékařského sektoru jeho výrobků. Takže eh, máme zde největší vývozní společnost, 50% eh, vývoz je právě od nás do Evropy a to je velká změna za posledních 20 let protože Čína, co by rychle se rozvíjící ekonomika vlastně změnila tvář tohoto sektoru. A Austrálie a Nový Zéland jsou významnými vývozci a e, také naši obchodníci například e, investují v Evropě e, také e, Eh, rozdíly v sezónách eh, v Evropě a eh, u nás vedou k tomu, že tam investujeme, tak abychom mohli také konkurovat v Číně. A to je opravdu velice zajímavý vývoj, který se nadále rozvíjí. Samozřejmě rád rozvedu obecnější strategii role regionálních obchodních dohod, protože je zde ten opravdu velice eh, rozčarující scénář k eh, blížícím se setkáním na Jeroby. Ale opravdu došlo zde řadě uzavření dohod FTA a Nový eh, Zéland je například depozitářem TPP, protože těch dohod má opravdu mnoho a pan předseda, kolegové jistě vědí, že jsme byli zde úspěšní při uzavření této dohody. Dostávám se k závěru svého vystoupení. Máme zde proces, který je velmi zdrálý, je komplikovaný, protože na evropské straně je 28 zemí ale jistě se to eh, dá svým způsobem řídit a jsem se jist, že se nám podaří vyjednat dohodu eh, hodnou 21. století, která bude sloužit všem. Děkuji vám, pane ministře. A dalším odborníkem pro Nový Zeland je pan Lee Makiama, který je předsedou konference ESIC. Prosím. Děkuji. Já tady budu mluvit za Evropu, nikoli za Azii a také já tedy musím říct, jak velkou radost máme z uzavření transpacifické dohody, um, kterou se podařilo uzavřít minulý měsíc. Je jasné, že transpacifická dohoda bude tou největší dohodou o, o volném obchodu, které se Evropa neúčastní. Je to nejzásadnější balíček, který se podařilo dojednat od jednání v Uruguayi a dopady této dohody budou citelné. Austrálie a Nový Zéland jsou poslední dvě ekonomiky, se kterými jsme ještě nezahájili jednání mezi zeměmi eh, transpacifické dohody. A abychom se vyhnuli tomu, že tato skutečnost na nás bude mít negativní dopad, nemáme žádnou jinou možnost, než začít jednat. A musím říci, že prostě musíme jednat o těchto dvou eh, dohodách o volném obchodu. Ale také tedy v zájmu přístupu na trh v Austrálii a v Novém Zélandu eh, jde o 1,5 bilionu amerických dolarů. A Nový Zéland k tomu přidává dalších tedy 200 miliard. To jsou prostě velká čísla, která představují určitou mezeru na trhu, ať už to porovnáváme s hrubým domácím produktem nebo s výkonem ekonomik. Když se podíváte na výkon novozélandské ekonomiky, pokud jde o spotřebu, je to ekonomika, která je větší než Chile, Malajzie nebo Singapur. A vidíme tady tržní potenciál, pokud jde o potenciální vývozní zisky, který je opravdu zásadní a daleko větší než kombinovaný efekt dohod se všemi těmi ekonomiky, které jsme tu zmínili a se kterými už jednáme. Takže z, tomto, z tohoto pohledu můžeme jednat se Singapurem samozřejmě, ale tedy všechna fakta hovoří pro uzavření dohody s Novým Zélandem. Slyšeli jsme také o tom, že sdílíme celou řadu hodnot a postojů. A to je skutečně bezprecedentní. Velmi často hovoříme o podobném pohledu na věci z, v kontextu do, dohod TTIP. Nezapomínejte však, že předtím, než se rozběhla jednání k transatlantické dohodě, už v podstatě platily dvě dohody v vzájemném uznávání. Zdravíčko, pokud šlo o luxusní jachty a telekomunikační zařízení. A Měli jsme také tu jedinečnou dohodu k SPS, což pokud jde o ambicioznost je zase bezprecedentní a velmi často v koloárech je to nazýváno dohodou, kterou jsme si ani nepředstavovali, že se podaří uzavřít s Evropou. Pokud jde o e, normy bezpečnosti potravin a kvality zemědělských produktů, ty jsou na Novém Zélandu stejné, ne vyšší než v Evropě. Pak tu máme jeden, e, jedno téma, které je velmi důležité, totiž potenciální vývoz služeb do Evropy a v současném politickém klimatu je to samozřejmě velmi ožehavá otázka z pohledu Evropu. Je to něco, co bychom měli dohodnout bez toho, že bychom ohrozili naše svobody a naši integritu. To je tedy jedna z oblastí, kde můžeme postupovat ofenzivně, dosáhnout určitého pokroku. A ty přeshraniční datové toky by jistě tedy eh, byly ještě větší než v rámci transpacifické dohody. A nyní pokud jde o zemědělství, je pravda, že jak Austrálie, tak Nový Zéland jsou velkými vývozci zemědělských produktů. Mám-li říct pravdu, skoro každá země na světě, možná s výjimkou Brunei, eh, Brunei a Singapuru, vyváží zemědělské produkty ve větší či menší míře. Náš export eh, je zhruba 160 miliard, tedy vývoz Evropy je 160 miliard, my vyvážíme 37, za 37 miliard, Nový Zéland za 27, takže to je mizivé v porovnání. Já nebudu rozebírat situaci australského zemědělství, to nechám být, ale když se soustředíme na Nový Zéland, musím říci, že mezi těmi hlavními produkty, které Nový Zéland vyváží, většina z nich je již teď dovážena bezcelně do Evropy, například ovčí vlna, ovčí maso a pak jsou tu další produkty, které mají preferenční režim, například máslo, hovězí. A pak tu máme produkty, ke kterým se pořád ještě váží tarify. To jsou produkty, které jsou do velké míry komplementární. Cibule, kivy, jablka která rostou tady na té dané polokouli jen v určité sezóně. Takže je to tedy v zájmu zemědělství jak Evropy, tak Novému Zélandu, aby to docházelo tedy k vzájemnému obchodu, protože pak jsou čerstvé produkty dispozici celý rok. A myslím tedy, že tohle je jasný důkaz o tom, že by měla existovat i politická vůle uzavřít dohody. Pak jsou tu další produkty, víno. I tady vidím velkou komplementaritu, pokud jde o preference. Já občas žertuji, což se možná nebude líbit kolegům z Nového Zelandu, říkám, že uh, Nový tady vyváží víno, ale vyváží Sauvignon Blanc. Máme tu také mluvčího za mlékárenský sektor, takže to nechám na něm. Ale pokud jde tedy o mlékárenství a mléčné produkty, jsou to tady tedy je hospodářská soutěž v Evropě opravdu velmi krutá. Ale Eh, přesto tedy eh, ta situace může hrát do našich rukou. Pokud jde o dopravu produktů mezi Evropou a Novým Zélandem nebo Austrálií, trvá to 32 nebo 33 dní po moři, takže pokud bychom se pokoušeli vyvážet mléko, mléko mezi tím tedy se z něj stane zakysaná smetana. A to je něco, co je třeba zvážit, ale my jsme tady v procesu domlouvání různých dohod udělali tu zkušenost, že témata, která ze začátku vypadají jako ožehavá, nakonec ožehavá nejsou. A celá řada dohod o spolupráci již vlastně situaci řeší, ať už v zemědělství nebo tam, kde jde o data. A to je také důvod, proč pokud máme hledat partnera, se kterým bychom dojednali příští generaci dohod o volném obchodu, která by fungovala výhodně pro Evropu, která by zohlednila evropské zájmy v, v pacifickém regionu, tak tedy je asi nejlepší začít od Nového Zélandu. My opravdu zoufale chceme uzavřít dohodu o volném obchodu a tady Nový Zéland je skutečně připraven. Samozřejmě neexistuje něco takového jako bezbolestné vyjednávání, ale dá se to udělat a rozhodně tedy Nový Zéland je ochoten dohodnout se. A navíc nehrozí, že Nový Zéland by vyvážel automobily do Evropy. Děkuji vám. Třetím odborníkem v naším panelu o Novém Zélandu je pan Pesonen, generální tajemník Kopa Kožeka. A známý odborník. A jak už odborníci řekli, tak eh, zemědělství bude zásadní téma, takže těšíme se na váš názor. Děkuji vám, pane předsedo, za to, že jste mě pozval. Je to opravdu velká čest se s vámi dnes být. A já bych rád přednesl několik eh, úvah eh, evropského farmářského sektoru v souvislosti s vyhlídkami rozvoje eh, okolních vztahů s našimi kolegy na opačném konci planety. Já zastupuji na 11 milionů farmářů podle posledních statistik a když započítáme i rodinné příslušníky, tak do přes 20 milionů osob, které jsou v EU přímo zaměstnány zemědělství a pak je zde celá řada dalších aktérů. A společně je nás má 40 milionů zaměstnaných osob, to tedy znamená, že zemědělství je největší sektor evropského hospodářství. Nedávná ruská krize dramaticky změnila naší pozici, museli jsme zanalizovat naše možnosti mezinárodního obchodu a mnozí zástupci zemědělství navrhli různé alternativy obchodních eh, eh, postupů. Týkalo se to také poptávky na východních partnerů a to je pro nás teď hnací silou, ale také to něco stojí. V roce 2014 uvádí čísla komise, že přes 6% eh, zvýšil obchod zemědělských produktů, ale Většinu toho nárostu v podstatě zaplatili farmáři s tím, že ty kupní ceny byly velmi nízké a v některé eh, oblasti, například eh, vepřového masa a mlékárenství, mají problémy. Už předřečníci eh, hovořili, že naše trhy jsou propojené například v oblasti mlékárenství, výrazně spolupracujeme a jeden ze společných jmenovatelů je skutečně obchod z mědělských komodit, kaseinů, podobně e, některých zacílených e, trhů, například e, v oblasti Azie Pacifiku. A já jsem dnes tedy měl možnost setkat se s významnými mezinárodními aktéry zde Bruselu, také předsedové kopiách kožeky eh, uvedli, že obchodování samozřejmě jde oběma směry, takže my máme zájem, ale jde o to, aby obchodní partneři nám mm, něco poskytli. Eh, zvláště v případě Nového Zélandu zde máme opravdu dobrého společníka, dobrého spojence. Pravidelně se scházíme s kolegy z oblasti zemědělství z Nového Zélandu ale i z Austrálie a jsme v pravidelném kontaktu, zvláště v oblasti mlékárenství a ovčího masa. Přestože jsme geograficky velmi vzdáleni, tak ehm, se velice dobře rozvíjí náš obchod, o tom už hovořili i předřečníci. Ale bohužel ten obchod asi není vyvážený pan Gross uvedl, že 500 milionů obchod EU směrem na Nový Zéland. Já mám číslo 700 milionů, ale budu vycházet z těch čísel, která poskytl pan Gross, protože asi toho ví zde více v této oblasti. My e, dovážíme e, hodnotu ve výši 2 miliard, takže zde je jasná nevyváženost. Rád bych poukázal také na nedávný vývoj v souvislosti s PPP. Jsou zde dvě významné aspekty týkající se evropského potravinářského průmyslu a také družstev, které zastupujeme. A Nový Zéland eh, má, bude mít eh, pozitivní pozici k eh, velkým partnerům, například přístup na trh USA, což je potom špatné pro EU. Také zde máme určité obavy, že naši obchodní partneři na některých jiných trzích, Kanada, USA, eh, rostou na těch, na, na těch malých, rychle se rozvíjejících trzích. Co se týče velikosti, hospodářského sektoru a zemědělství, tak u nás je, jsou ty sektory strukturálné. E, jinak samozřejmě mlékárenství, e, maso, ovoce a zelenina dominuje náš obchod směrem Nového Zélandu do EU a vidíme dopady e, společného evropského trhu pro tato odvětví. Potřebujeme pro tato odvětví určitá řešení, a mm, těší nás to, že jsou nám partneři k dispozici, ale samozřejmě máme zde problémy například e, s těmi sezónními výkony, e, výkyvy a také třeba problematika chovu ovcí nebo toho, že některé e, regiony jsou závislé výrazně třeba právě na chovu ovcí produkci mlékárenství a podobně, takže bylo by důležité to zohlednit, tak se budou vyjednávat objemy obchodované směrem na evropský trh. Potom také téma bezcelních kroků. Nový Zéland je velice eh, protekcionistický, eh, co se týče eh, určitých kroků vůči dovozu. Například byla zmíněna jablka, na, podle našich eh, statistik náš podíl na novozélandském trhu je takřka nulový. Přestože vlastně my z Nového Zélandu těch jablek dovážíme relativně hodně, takže když to hovoříme o té sezónnosti, tak by bylo dobré, aby to tady fungovalo obousměrně. A také ta jednotná entita týkající se veterinárních eh, opatření, eh, sanitárních opatření, bylo no, by dobré, kdyby eh, EU uznala eh, tu jednotnou entitu a regionalizaci. Eh, což zatím ještě není, ale zase Nový Zéland zde není úplně ten nejhorší v té skupině, kde to není. Potom specifické produkce, například kivy, to vás asi nepřekvapí zde by také naši výrobci měli radši, eh, lepší přístup z našeho pohledu. A rád bych pohovořil o těch zeměpisných označeních. Eh, už jste o tom hovořili předřečníci a o úzkých vazbách s EU. A pro nás farmáře eh, označení, zeměpisná označení jsou zásadní. Je důležité to propojení s určitými mm, zeměpisnými místy, charakteristikami. Byli bychom rádi, kdyby Nový Zéland ten princip uznal tak, jako to učinila Kanada. A těší nás, že Evropa chce propagovat kvalitní eh, produkty. Na závěr chci říci toto. V souvislosti s Novým Zélandem jde hlavně o to, jak e, ty specializované sektory zemědělství Nového Zelandu e, sladěvat s diverzitou evropského zemědělství. A to je, myslím, velký úkol pro nás, pro všechny. Děkuji. Děkuji vám a nyní dám slovo poslankyním a poslancům. Dvě kolegové se hlásí o slovo. Pan Fjellner, pan Kelly a celá řada dalších, takže si vás zapíšeme ale pan Filner se hlásil jako první. Jenom velmi stručná otázka. Děkuji za skvělou prezentaci. Je příjemné začít vyjednávání v takhle dobré atmosféře. To pak všechno vypadá jako velmi jednoduché, zvláště když jsem slyšel naše experty. Nyní tedy Přednedávnem proběhla výměna názorů s panem Demadí. a já musím říct, že v tuhle chvíli běží celá řada vyjednávání k dohodám o volném obchodu. A já myslím, že je důležité ta jednání nejenom začít, ale také ukončit. Takže kladu nemožnou otázku. Jak vypadá realistický časový rozvrh? Dá se to stihnout za tedy na jednu nádrž, řekl bych. Ale já to nebudu používat tenhle výraz, protože ten se neosvědčil v jiném kontextu. Co tím myslím? Jak tedy by vypadal ambiciozní, ale realistický časový rozvrh jednání? Děkuji, děkuji za velmi zajímavou prezentaci. První bod Vy jste říkali, že případná dohoda o volné, tedy že ta transpacifická dohoda dala určitou výhodu pro vývoz novozélandských zemědělských produktů do USA, ale kdybychom my uzavřeli dohodu o volném obchodu, možná by se podařilo tu situaci zvrátit v náš prospěch. A to by měl být dobrý důvod pro urychlení eh, dohod TTIP. A za druhé, Vzhledem k tomu, že v Číně, v Asii obecně tedy eh, jak si roste ta kupní síla střední třídy, nebylo by eh, lepší pro Nový Zéland eh, obrátit se tímto směrem, zvláště když se podíváme, jak velká vzdálenost to je mezi Austrálií a Evropou. A za třetí, My jsme země do značné míry závislá na vývozu. A já mám pocit, že vždycky, když hovoříme o vyjednávání, obáváme se, že to zemědělství jak se bude obětováno jiným zájmům. A tady zájmy zemědělské budou podřazeny jiným. Děkuji, děkuji za tuto prezentaci. Já to často slýchám v diskuzích s našimi voliči, že se bojí toho, že máme celou řadu defenzivních zájmů. A pak jsou vždycky překvapeni tím, když jim řeknu, že i tady na té druhé straně jsou různé zájmy a že bychom měli najít eh, kompromis. Takže jaké jsou vaše defenzivní zájmy? A jak je to s tou nerovnováhou, pokud jde o ty sezónní produkty? Jak ta nerovnováha vzniká? Já bych si představil, že to přece musí být jednoduché. Máme různé sezóny, stejné produkty, to by jistě mělo být jednoduché sladit. Proč je tedy problém? Možná různé normy, ale Myslíte si, že by se dalo najít řešení? Děkuji, Davide. Také mě je potěšením tady přivítat pana ministra a doufám, že tady celou věc se podaří uzavřít rychle. Já mám tři stručné otázky. První je přesně opačná než ta, kterou klade Daniel, totiž jaké jsou ofenzivní zájmy pro Nový Zéland. Já bych předpokládal, že je to zemědělství, ale najednou tu slyším ujišťování v tom smyslu, že e, zemědělství v podstatě ani nestačí vyrábět, aby uspokojilo poptávku, která již existuje v Evropské unii. A, takže co vlastně chcete získat tím, že by se otevřel volný přístup vašim zemědělským produktům na evropský trh? A druhá otázka souvisí spíše s interní politikou Nového Zélandu. Víte, že tady v Evropské unii jsou tedy některá ta jednání eh, víceméně kontroverzní politického hlediska a mě by zajímalo, jestli tedy změna vaší politické situace může vést k tomu, že ta jednání s Evropou budou zadrhávat. Děkuji. Já tak, je mi také potěšením tady přivítat pana ministra z Nového Zélandu. Kolega položil velmi dobré otázky. Já si myslím, že je dobré, že Evropa a Nový Zéland konečně zahajují jednání. Tam, kde hovoříme o obchodu, jeho nedílnou součástí jsou i lidská práva demokracie, to je předpoklad dobré spolupráce, ale já bych rád věděl, jakou hodnotu, jako největ, co tady vlastně přináší největší hodnotu pro no, Novému Zélandu v rámci těchto jednání. A je mi jasné, že na začátku jednání nevyložíte všechny karty na stůl, ale rád bych měla alespoň základní přehled o vašich defenzivních a ofenzivních zájmech. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Také velice vítám naše dnešní slyšení a výměnu zkušeností a informací. Já mám otázku na pana Makiamu, co se týče zdrojů komise. Je tomu tak, že už existuje řada dohod a tady jsou v intenzivním vyjednávání. Moje otázka je, má komise dostatek zdrojů, aby tuto dohodu mezi Austrálií a Novým Zélandem ještě eh, vyjednávala, kromě těch dalších. A naše obavy jsou, že tyto zdroje s ohledem na implementaci stávajících dohod tím mohou trpět, protože počet eh, uskutečněných bude snížen. A eh, k zemědělskému trhu, to je významné téma a tady bych se ráda zeptala, zda nedajde k záplavě kivy, eh, třeba i když my tady uvažujeme o sezónních produktech. Jak to s tím je? Děkuji. Remember. Děkuji. A otázku pro komisi potom dáme komisi na konci našeho zasedání, protože komise bude reagovat na konci, ale ostatní na ty může zareagovat eh, panel odborníků. Jero, děkuji, děkuji našim hostům za jejich prezentaci. Já bych měla dvě otázky směřované na ministry obchodu, na ministra obchodu Nového Zélandu. První se týká dohody TPP. Nový Zéland byl zapojen do velice eh, komplexních vyjednávání a mě by docela zajímalo, co jste se vlastně naučili během těch jednání, co jste se dozvěděli, jak jste se poučili, jak by nám to mohlo pomoci nalézt lepší řešení pro vyjednávání té dohody s EU. A čím by se dohoda mezi Novým Zélandem a EU lišila ve vašich očích ve srovnání s TPP? Ta druhá otázka se týká něčeho, co už zmínil David Martin, a týkající se řešení eh, sporu mezi investory a státem je SDS a zde mm, jsou výrazné názory v EU, komise předložila nový návrh. Víme, že v TPP je ISDS a mě by zajímala novozélandská perspektiva, jestli by se vám třeba zamluvala eh, možnost nějaké alternativy, anebo jestli si myslíte, že vlastně ta klasická ISDS je nejlepším řešením. Děkuji, pan Dartmus. Já poukázal na to, že my ve Spojeném království jsme měli dohodu s Novým Zélandem a pak jsme se na ní vykašlali. Mezi lety 1973-75 a nyní o 40 let později se teprve rozbíhají diskuze a nové dohodě s Novým Zélandem, jak to bylo správně řečeno, zahájí diskuze je něco jiného, než uzavří dohodu. Nicméně já se chci zeptat pánů, kteří jsou tu přítomni. Nechci nikoho chytat za slova, mám jenom otázku. Ty tři hlavní vývozce do Evropské unie, Čína, Rusko a Spojené státy, nemají dohody o obchodu eh, s Evropskou unii. Na půdě tohoto výboru trávíme velkou část času debatami o dohodách o volném obchodu, takže já se chci zeptat, jaký rozdíl by mělo uzavření dohody mezi Evropou a Novým Zélandem. Existuje již tedy dohoda mezi Novým Zélandem a Čínou, takže já to trošku přeformuluji. Jaká poučení jste načerpali z této dohody Nový Zéland Čína? Jaké největší přínosy měla? A za druhé, kvantitativně, co by podle vás přinesla uspokojivá dohoda, ať už to definujeme jakkoliv, mezi Evropskou unii a Novým Zélandem? Já se omlouvám, že jsem eh, promeškal první část tohoto slyšení, nicméně dovolte mi přivídat, přivítat možnost vůbec debatovat o zahájení jednání s Novým Zélandem a Austrálií. Dvěm zeměmi, se kterými sdílíme celou řadu společných hodnot. Takže je největší, nejvyšší čas tedy eh, se o tom začít bavit vážně. A já se ptám, jaké jsou naše společné eh, cíle, čeho můžeme dosáhnout, abychom postoupili ku předu v rámci těchto jednání. A pak je tu další otázka. Jak tohle vlastně, eh, jak si sdělovat lidem, jak vysvětlovat výhody, které to bude mít pro všechny zvláště pro mladé. Tady v Evropě máme tedy velký problém přesvědčit naše mladé o výhodě těchto dohod. Takže bych uvítala takové schrnutí. A nyní dávám slovo expertům. Každý bude mít čtyři minuty na to, aby odpověděl na naše otázky. Pane ministře, máte slovo. Čtyři minuty, abych odpověděl na všechny tyhle otázky. Já vás asi zklamu, protože to se mi nepodaří, ačkoliv ty otázky byly velmi zajímavé. Dovolte mi tedy je schrnout do určitých témat. Pokud jde o efektiv, efektivnost celého procesu, to jak dlouho to může trvat, moje odpověď zní co nejrychleji. My jsme připraveni tedy reagovat tak rychle, jak Evropa bude potřebovat. Problémy v tom, že máte 28 členských států, se kterými je třeba to dohodnout. Nicméně my jsme tedy připraveni postupovat velmi rychle. Já však mohu ujistit tedy vážené poslance, že tuto věc jsme prodiskutovali důkladně a naš, naší strany tedy nevidíme žádný problém, pokud jde o efektivitu vyjednávacího procesu. Já si osobně myslím, že bychom to mohli dojednat velice rychle. A to tedy souvisí i s těmi dalšími připomínkami. Proč to děláme? Jaké jsou naše ofenzivní zájmy? No, abych byl úplně upřímný. Za prvé jde o trh, který je pro nás velmi důležitý. Méně důležitý, než tomu v minulosti bylo. E, Nový e, Zéland byl v podstatě založen jako takový daňový ráj pro Spojené království. A ve chvíli, do té doby, než tedy e, Spojené království vstoupilo do Evropské unie, tak 60% našeho vývozu směřovalo právě tam. Nyní je to pouze, jsou to pouze 3% my se více orientujeme na ty rozvíjející se ekonomiky. My jsme zvolili v důsledku vlastně poučení z vývoje metodu diversifikace, která fungovala mimořádně dobře. Já jsem před 20 lety byl hlavním vyjednávačem za Nový Zéland v tom urugvajském kole jednání. Uh, a musím říci, že se nám podařilo dojednat eh, věci, které ani nejsme schopni naplnit, pokud jde o poptávku například po eh, jehněčím mase z Číny a podobně. Čili tady vlastně už ani nemáme prostor k dalšímu jednání. A pokud jde o eh, mlékárenské produkty, máslo, ano, u síru budeme muset ještě něco dořešit, nicméně ta poptávka v Evropě je zhruba 4 miliony tun a to tedy už nepovažujeme za velký trh. Pokud jde o e, zahradní produkty, rádi bychom odstranili některé preferenční režimy, které Evropská unie má v tuto chvíli, tak abychom měli rovné podmínky jako někteří další. Pokud jde o další záležitosti. ISDS, tedy eh, ochrana investic, to je velice citlivá věc, je to z politického hlediska velmi ožahavé a zároveň aktuální téma u nás doma. A my se na to díváme tedy jinak než Austrálie, od které nás dělí takzvaný příkop, jak tomu říkáme, vodní příkop je to 12 tisíc eh, mořských mil, ale eh, přesto si myslím, že už tady se pomalu uklidňujeme, uklidňujeme také naše trhy, ale já vám musím říct, že my zatím nemáme žádný, eh, žádné pevné stanovisko k tomu, jak postupovat. Já jsem se důkladně přečetl to, co nám nabídla Cecílie Malstramová. Některé ty myšlenky byly velice zajímavé. A jestliže chcete, abychom se zaměřili na nové uvažování v této oblasti, my jsme připraveni. Pokud jde o zeměpisné označení původu, chápeme, že Evropa musí hájit své vlastní zájmy. A to tedy naprosto chápeme, uvidíme, co se dá dělat. Pokud jde o fitosanitární záležitosti, snad se dohodneme. Ale vzhledem k tomu, že Nový Zéland je nazýván posledním obydleným místem na světě. Je to ta nejizolovanější eh, jaksi země na světě. Eh, nevyskytují se u nás endemické choroby, které jsou typické pro ostatní světové oblasti. A pokud tedy se dohodneme na zlepšených postupech, pokud uznáte, že máme již uzavřeny velice kvalitní dohody o bio o bezpečnosti, tak můžeme postoupit ku předu. Pokud o zeměpisné označení původu, tady jsme připraveni ustoupit. Původně jsme byli proti uznání tohoto konceptu. Já jsem to nikdy nezdílel, protože mm, si myslím, že je to tady naprosto legitimní zájem a že bychom neměli být příliš rigidní Nicméně právě jsme eh, zavedli nová regulatorní opatření, například registr zeměpisného označení u vín a jsme připraveni se tedy sednout a jednat s našimi evropskými partnery a to na mnohem eh, méně antagonistickém a přístupu. Jak říkám, já tady nezvládnu odpovědět na všechny otázky, které mi byly položeny, ale máme to schrnout, chci říct si toto. Není to prostě až tak obtížné dohodnout se, jenom tedy potřebujeme si sednout a začít jednat. Děkuji a nyní dám slovo panu Lee Makiama. Možná, že byste mohl říct také něco k tomu interview z května 2014. Mně není jasné, o čem pan předseda mluví, ale odpovíme na otázky. Pokud je tedy o tu první skupinu otázek, jestli to dojedeme na jednu nádrž a jaký je časový rozvrh, já jsem pesimista a to se mi osvědčilo, pokud jde o uzavírání obchodních dohod s Evropou. Pokud jde o Nový Zéland a Austrálii a proveditelnost, Pravděpodobnost uzavření dohody je vysoká, ale pokud jde o časový rozvrh, je těžké říci, jak to bude vypadat, zvláště v případě Nového Zélandu, protože nejde jenom o to, abychom to udělali rychle a špatně, jak říkají vyjednavači, ale jde o to, jak, jak kvalitní čas spolu strávíme. A Nový Zéland eh, tedy tradičně nejedná na základě nějakých eh, již eh, předem stanovisek, takže nepůjde o zákopovou válku, půjde o úplně jiný typ diskuze. A z tohoto pohledu bych řekl, že jde o to, jaký tedy, jak tedy strávíte ten čas. A vy se mě budete ptát, jestli tedy to vlastně za to stojí. Některé evropské ekonomiky výrazně závisí na vývozu, dokonce i Francie. A s touto mírou závislosti vedeme celou řadu obchodních jednání, je to až matoucí, kolik jich je, ale v podstatě jde o obranu našeho, naší současné úrovně plahobytu. pokud chceme uhájit naše pozici ekonomik závislých na vývozu a pokud jde tedy o tu plnou nádrž. Pan Froman, americký vyjednavač, jezdí elektroautomobilem. A pokud jde o časový rozvrh, já pracuji pro zaměstnavatele, který v případě transatlantických dohod v roce 2008 tvrdil, že je to úplně bláznivá myšlenka. Lidé se to pořád ještě myslí. To já přiznám ale TTIP nevyřeší všechny naše problémy, zvláště v rámci scénáře, který už je trošku zastaralý. Nyní se vlastně ten hospodářský zájem, a i když politický možná nepřesunul do té pacifické oblasti. A TTIP tedy z tohoto pohledu spíše řeší ty politické priority za prvé, vrací věci k starým pořádkům, pokud jde o zprávu e, hospodářských věcí. Pokud neuzavřeme ty typ přestáváme být relevantní v globálním pořádku. A za druhé, je tu zaručený přínos k hrubému domácímu produktu. typ tedy eh, znamená jenom vlastně návrat na tu situaci nulových ztrát, ale nulového zisku a pokud chceme dosáhnout zisku, musíme začít uzavírat bilaterální dohody se zeměmi pacifického regionu. To je tady naprosto jasné. A to je také důvod, proč eh, Austrálie a Nový Zéland se tak vrhly na nové trhy a snaží se je zaplnit. Nové trhy kolem pacifického regionu a já tedy jim to rozhodně nemám za zlé. Já nevěřím těm prohlášením, že už nejsme důležitý trh pro zemědělské produkty, eh, protože Nový Zéland má stejný, eh, stejnou plochu orné půdy jako Estonsko, asi tedy trochu lepší počasí, ale nemá moc víc půdy, na které se dá něco pěstovat a je daleko od čínských a japonských trhů, ačkoliv se je podařilo otevřít. Tyto dva trhy navíc nejsou dotované, zatímco evropské trhy jsou opravdu výrazně dotované u zemědělských produktů, tady se prostě nedá konkurovat. Čili konkurovat se dá v pacifickém regionu, ale ne u nás, pokud nesnížíme dotace. A proto si myslím, že tedy za novou zelandskou snahou je především snaha diverzifikovat a oživit ekonomiku. My jsme tedy tu slyšeli, jak to vypadalo eh, s obchodem s Spojeným královstvím předtím, než eh, eh, Spojené království tedy se stalo členem Evropské unie, což mělo katastrofální dopad na ekonomiku mm, Nového Zélandu a Austrálie. A já si tedy myslím, že za vším vězí snaha eh, dělat si věci po svém, to je pro ně typické, a také tedy více reagovat na globální změny. Pokud jde o sezónní produkty, italští a frenští pěstitelé kivy investují eh, ve velkém rozsahu na Novém Zélandu, aby vyustřídání ročních období mezi polokoulemi, i když se nejsem jistý, to je opravdu nutné. A pokud jde o ochranu našich zájmů, regulatorní normy, regulatorní úpravy v obou ekonomikách se v podstatě neliší. Ten rozdíl bychom popsali jako odchylku od evropských norm. A Austrálie a Nový Zéland mají také vlastně mezi sebou jaksi fungující jednotný trh, což je jediná regionální obchodní dohoda, která zachází na drámec tohoto a to je vše tedy v rámci našich vlastních standardů a regulatorní ochrany. A konečně Já kdybych mohl dát komisi nějaký vánoční dárek, tak bych jim dal dvojnásobný počet personálu, aby se dohody podařilo uzavřít rychle. Děkuji. A nyní pan Pesonen. Bez ohledu na současné struktury podpory zemědělských produktů tak asi čím dál tím více jsme svědky toho, že farmáři jsou čím dál tím víc závislí na eh, trhu, že potřebují příjmy od eh, spokojeného spotřebitele, který nahrazuje zdrženlivého eh, pláce daně. Takže například my jsme také zaznamenali 15% pokles podpory zemědělství ze strany Evropy a to samé se týká také obchodování těmito produkty. Když hovoříme o tom všeobecném velkém obrázku obchodování, o němž také hovořili někteří poslanci z výboru, rádi bychom potrhli, že evropští farmáři a družstva mají výraznou eh, podporu ze strany multilaterálních dohod eh, VTO a bilaterální dohody jsou až eh, druhé v pořadí ale důležité je, aby vše bylo konzistentní a proto je důležité zde mít ten jednotný přístup také, co se týče otázky jednotného přístupu na trh, což je pro nás důležité téma. Zazněly zde některé komentáře týkající se mé prezentace a zvláště toho sezónního aspektu. Možná bych to měl více rozvést, když eh, to vezmeme z úzkého hlediska, tak například eh, Mm, maso z ovcí je dobrým příkladem, protože zde máme několik významných sezon, kdy je ovčí maso konzumováno v Evropě. A dlouhodobá rovnováha tohoto trhu byla narušena relativně malým objemem, ale měl mnohem větší dopad na trh a na e, ceny když se uvědomuje, že je relativně malé množství z Nového Zélandu a Austrálie, opakovaně vlastně nějakým způsobem narušili evropský trh s tímto masem a znamenalo to potom velké ekonomické problémy pro místní farmáře, kteří jsou závislí právě na prodeji tohoto druhu masa. Takže to je příklad, takový praktický příklad. A například ve Finsku, odkud pocházím já a my vlastně nechováme tolik ovce nebo nekomenzujeme, nekonzumujeme ovčí maso, tak i tam uh, rád uvádím tento příklad. Protože některé obchodní vzorce vůbec vlastně nejsou relevantní pro spotřebitele, pro jejich chování. A ten sektor se v podstatě zanikl ve Finsku pod vlivem trhu, takže zde vlastně ten jednotný akt to celé narušil a spotřebitele měli pocit, že prostě nedostávají to, co očekávají a došlo k výraznému poklesu v tomto odvětví, které obecně bylo velmi marginální. Potom mléko. Máme zde významné zájmy eh, týkající se Fontera. Fontera je výrazně zastoupena v Evropě a, a evropští obchodníci znají eh, postup Frontera, takže zde ty vztahy jsou. Ale je třeba si uvědomit jeden aspekt tohoto trhu s mlékárenskými výrobky a sice, že tyto evropské výrobky mlékárenské mléka jsou velice stabilní. E, vlastně vyrábíme denně produkty, které jsou distribuovány každodenně spotřebitelem z celé EU a takto mlékárenství na e, Novém Zélandu nefunguje. Tam je to hodně eh, založené eh, vlastně na, příklad na mléku v prášku a podobně, sušené mléce a podobně. Ten objem je nějakých 10 až 12 milionů tun ročně eh, mléka, zatímco v EU je to 116 milionů tun průměru. Takže prostě z hlediska objemového tu není velké riziko, ale je otázka, jak se pak s tím objemem nakládá a aby to potom v určité sezóně nenarušilo ty marže, na něž eh, právě farmáři spoléhají a znamenalo to velký tlak pro naše firmy. A jak víte, mlékárenství je citlivým tématem v Evropě, téměř v každé zemi 28. Takže rád bych vám řekl, že je důležité si uvědomit specifika trhu, zvláště trhu s ovším masem a mlékem, mlékárenskými e, produkty, dopady na ceny a podobně. Děkuji a nyní přejdeme okamžitě k Austrálii a jako první má slovo pan Justin. Brown, náměstek eh, tajemníka pro obchod. Ehm, máte slovo na 8 minut. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji vám za příležitost dnes vystoupit. Společné stanovisko eh, premiéra, předsedy komise a parlamentu jsou významným milníkem ve vztazích EU-Austrálie. My jsme odhodláni spolupracovat s Evropskou komisí a členskými státy na rychlém zahájení jednání o FTA. Těšíme se na dialog se všemi za poslance Evropského parlamentu, které to zajímá. já vidíme jako významný mechanismus pro propagaci výraznějšího obchodování s božím službami a je to něco, co je obousměrné. E, jsme ekonomiky založené na znalostech a vidíme FTA za významný přínos například v digitální ekonomice výzkumu inovacích. FTA by také odrážela a podtrhla fakt, že Austrálie a EU už spolupracovaly na celé řadě mezinárodní obchodní a investiční agendy, například máme velký zájem na e, silném multilaterálním obchodním systému založeném na pravidlech e, účinném vyjednávání v ETO. Potom zde máme dohodu TISA, dohodu o ekologickém zboží a rozšíření dohody o informačních technologií. Eh, australská vláda intenzivně vyjednává dohody STA, jde o eh, rozvoje hospodářství, oblasti Azie Pacifiku. Hmm, dokončili jsme FTA s Japonskem, Koreou, Čínou a do, e, uzavřeli jsme jednání o TPP v říjnu. Navíc zde máme celou řadu FTA s ASEANem, Malajzí, Singapurem, Tajskem, US, Chile a samozřejmě s Novým Zélandem. E, brzy ukončíme jednání s Indií, o bilaterální partnerské dohodě a potom jednáme o regionální rozsáhlé ekonomické dohodě partnerské v roce 2016 a příští rok zahájíme, obnovíme naše bilaterální jednání s Indonésií. Na základě těchto stávajících i budoucích dohod e, zde máme výraznou strukturu pro podporu dalšího růstu našeho obchodu, investic, technologického propojení eh, z oblasti Azie Pacifiku. Eh, FTA EU Austrálie by rozvíjela ty silné vazby, které už mezi námi jsou. Austrálie 15. největší vývozní trh pro EU. Pro nás je EU druhý největší obchodní partner a Evropská unie je také významným cílem pro australské FTA, například eh, investice například v oblasti lékařské technologie a další. A eh, zahraniční investice přicházejí také do Austrálie z Evropy, eh, které se zde snaží působit v oblasti Pacifiku a Azie. Myslím že potenciální STA, tak náš přístup je takový, že usilujeme o vysoce kvalitní dohody usilující o liberalizaci trhu, nastolení žádného mm, investičního mm, prostředí odpovídající aktuálnímu globálnímu trhu. E, eliminaci důvozních cel vidíme za jako důležitý cíl, včetně odstranění diskriminačního efektu STA s jinými partnery. Existují určité oblasti, kde stále ještě předtrvá vysoká míra ochrany a bilaterálně FTA by měla umožnit otevřet otevřený obchod v potravinách a zemědělských eh, produktech a vzájemný přínos eh, by se také eh, projevil v tom, že v roce 2016 vývoz EU do Austrálie byl v hodnotě 2,5 miliard eur a opačně Eh, to eh, bylo těsně pod dvěma miliardami eur. Jde o to vyjednat zásadně vyrovnanou dohodu v oblasti zemědělství a těšíme se na spolupráce s EU v této oblasti. V oblasti služeb Austrálie také usiluje o to, aby prostřednictvím FTA zde byly co nejlepší liberalizované výsledky. Snažíme se minimalizovat nebo eliminovat bariéry co největší množství oblastí a posilovat transparentnost. My bychom dali preferenci tomu negativnímu seznamu a vidíme FTA jakožto rámec pro propagaci zájemného uznávání profesionálních licencí a kvalifikací. Co se týče investic, tak Austrálie má dlouhou historii eh, v přijímání zahraničních eh, investic a EU je zde také důležitá. Chceme tedy takovou FTA, která umožní do obou strany investiční toky, usnadní investování, bude na jednu stranu eh, chránit investory, ale umožní také vládě jednat ve veřejném zájmu. Co se týče řešení sporu, tak zahrnutí do FTA by mělo být případ od případu. tam, kde jsme se dohodli zařadit ISDS, tak jsme usilovali o takové eh, pojistky, které eh, umožnily legitimní zasahování vlády například v oblasti zdravotnictví a životního prostředí. FTA by měla nastolit eh, právní jistotu i tak pro malé a střední podniky a snižovat administrativní zátěž. Austrálie a e EU zde mají solidní platformu už existujících mechanismů eh, v oblasti obchodu. Jsou to eh, různé dohody o vzájemném uznávání postupu certifikace a zkoušet v řadě odvětví a potom například e, spolupráce v oblasti biosecurity a bezpečnosti potravin. Také spolupracujeme v nejrůznějších standardizačních komisích. Jako aktivní člen VTO a Světové organizace duševního vlastnictví je e, Austrálie vázána e, systémem ochra- multilaterální ochrany mm, duševního vlastnictví. Eh, v FTA u ochrany eh, práv duševního vlastně nelze mít univerzální přístup, ale zde jde o to najít zde opravdu eh, vyvážený postup. Potřebujeme efektivní a vyváženou ochranu duševního vlastnictví a účinný systém duševního vlastnictví. Chápeme, že EU má zde ten systém geografických eh, označení, v případě vína už to Austrálie uznává, jiné by mohly být uznávány prostřednictvím certifikačních ochranných známek a podobně. Potom některé jsou registrovány v Austrálii, například prosciutto di Parma, Stilton, Roquefort a Parmigiano Reggiano. Máme sice rozdílné pohledy na oblast eh, GI, ale opravdu si přejeme vyjednat ambiciozní STA. Co se týče veřejných zakázek, tak momentálně vyjednáme o přistoupení k dohodě VTO, dohodě GPA a e, předložili jsme svůj návrh eh, o přístupu na trh 16. září. Těšíme se, že EU e to podpoří nedávně uzavřených a jsme našli inovativní způsoby, jak eh, ocenit eh, význam technologií moderní eh, hospodářském prostředí. Těšíme se na další rozvíjení vztahů, chceme vyvážené vztahy a zajistit, že vládní struktury mohou se postarat například o ochranu osobních údajů podobně. V budoucích jednáních budeme jistě projednávat i citlivé otázky a ovlivněné různými aktéry a těšíme se na obsahové období vyjednávání, na výměnu názorů a chápání zájemných postojů. Není na čase opravdu eh, uzavřít bilaterální FTA, které by bylo pozitivním příkladem pro globální obchodní systém a my se těšíme na spolupráci s evropskými poslanci. Děkuji. Děkuji a konečně Lína Kár, která je zodpovědná za obchod na půdě. Tak děkuji a dobrý večer. Já se omezím na popis obecných eh, principů a hm, také tady eh, vyvodím některá poučení z toho, jak vypadala jednání eh, s některými jinými zeměmi. Jsem ráda, že tu máme kolegy z Austrálie a Nového Zélandu a je, myslím, správné říct, říci, že ani jedna strana nechce, aby se jednání vleklo podobně jako u dohod TTIP. Chceme se dohodnout co nejrychleji, dohodu uvést do praxe co nejrychleji a pro nás to znamená, že sociální dopady musí být zohledněny v celém procesu jednání tak, aby kapitoly o ochraně trhu práce nevyzněly a bez zubě, protože ochrana zájmu společnosti musí mít své místo v jakékoliv institucionální dohodě. Já tedy apeluji na transparentnost v nadcházejících jednáních Evropská unie postupovala vítaným způsobem ve vztahu k eh, jednání o TTIP a my bychom byli rádi, kdyby stejná transparentnost panovala i v případě jednání s Austrálií a Novým Zélandem. Evropská unie také navrhla, aby tato dohoda obsahovala kapitoly o trvalém udržitelném rozvoji, což eh, zahrnuje problematiku vývoje na trhu práce a ochrany životního prostředí. Pokud jde o práci, tady je třeba nejenom ratifikovat, ale také plně implementovat eh, všechna ustanovení usnesení ILO, Světové organizace práce. Pokud jde o některá regulatorní opatření, například pokud jde o bezpečnost práce, ochrana zdraví a některé další normy, jako například minimální věk zaměstnanců nebo minimální mzda. Víme, že na Novém Zélandu a Austrálii je s tím problém. Například v Austrálii nebyla ratifikována úmluva o právu na združování a některé a není ani uplatňován tedy ten základní princip Eh, toho, že tedy z umluvy eh, ILO nebudou uplatňovány žádné výjimky. To je třeba všechno napravit ještě, než se začne jednat. Myslíme si, eh, že zahrnutí kapitoly o udržitelném, trvale udržitelném rozvoji nabízí přínosy, které nebyly plně zpracovány. A je třeba tedy této problematice věnovat pozornost, že v některých zemích, se kterými máme již uzavřené dohody, jako je například e, Korea, e, dochází k porušování lidských práv a to též patří, platí o Svahilsku a dalších oblastech. Je tedy třeba, aby naše principy nezůstaly jen na úrovni e, úctyhodných záměrů. Musíme tedy uh, žádat o, o uplatnění těch základních principů na celém teritoriu, na které se dohoda e, vztahuje. Pokud je o ochranu investic, to je zásadní princip, který je třeba řešit. Máme tady například kód OECD o nadnárodní spolupráci a další materiály. Na ty všechny musí být v dohodě odkaz. Zvláště máme obavy z toho, že komise zřejmě nechápe, jak funguje tento druhý nástroj. Ve svém, dohod, ve svém návrhu dohodám TTIP považuje CSR za dobrovolný princip, ale podniky mají zapovinnost dodržovat principy bezpečnosti práce a ochrany zdraví. To samozřejmě eh, teď tady asi není vhodný prostor na to, abychom se bavili o té ožahavé otázce ochraně, ochrany investic. Austrálie a Nový Zéland jsou jedinečné v tom, že tedy se staví k věci otevřeně a jsou připraveny vzít v úvahu nový přístup k této věci. Eh, členové výboru INTA vědí velmi dobře, že evropské odbory jsou důrazně proti ustanovením na ochranu investic, protože je považujeme za zbytečné a dávají nadnárodním korporacím práva, která nemají eh, k tyto k dispozici v rámci národní legislativy. A navíc to tedy eh, vlastně eh, snižuje transparentnost dohody a to na náš úkor. A dochází tedy k takové diskriminaci domácích investorů v porovnání se zahraničními. Z tohoto pohledu je eh, režim navrhovaný v rámci dohod TTIP pro nás naprosto nepřijatelný. Pak je tu problematika tabáku. Tady bychom a situace v tabákovém průmyslu. Tady pro nás není přijatelné to, že není možné uzavírat kolektivní dohody, vést kolektivní vyjednávání a některé eh, firmy nebo některé podniky mají tedy eh, daňové úlevy a další zvýhodnění. Pokud jde o dodržování určitých základních pracovních norm a ochrany životního prostředí, je třeba, aby existovaly normy závazné i pro eh, subdodavatele. A v rámci dohod o eh, poskytování služeb veřejného zájmu je nutné mít ustanovení o možnosti uzavírat kolektivní dohody. Služby veřejného zájmu, včetně zdravotnictví, eh, poskytování léčeb, školství, a tak dále. A je, tady by tedy otevření trhu nemělo vést k zhoršení situace v těchto oborech. Regulace není pouze byrokratická překážka. A není to tedy jenom technická záležitost. Je to tedy téma, které je předmětem demokratické kontroly. Tady musíme tedy uplatňovat princip podle kterého jakékoliv, jakékoliv regulatorní zásahy povedou k zpřísnění a k zlepšení situace. A v rámci každého sociálního mechanismu musí být zahrnuti do vyjednávání i sociální partneři. Samozřejmě je tu ještě celá řada dalších věcí, které by šlo eh, dohloubky prodiskutovat a my jsme připraveni být zahrnuti do této diskuze, dokonce na tom trváme. Děkuji. Děkuji. A děkuji také za to, že jste dokončila včas. A nyní zástupce Evropské, Evropského forma pro služby. Děkuji děkuji za toto pozvání. Na úvod chci říci, že vám děkuji za pozvání, protože nejde jenom o zemědělství. Tato dohoda je hlavně o službách, nebo bude hlavně o službách. V Evropské unie služby vytváří 73% HDP, v Austrálii 67%, v Novém Zélandu 69%. Takže tahle dohoda rozhodně nebude pouze o zemědělství. Evropská unie už má velký objem obchodu ve službách s Austrálií a Novým Zélandem. Je tam tedy přebytek více než 11 milionů euro každý rok, což je trošku jiná situace než zemědělství. Co je také zajímavé, je, že vývoz z Evropské unie do Austrálie a na Nový Zéland je tedy velmi vysoký, tvoří 41% celkového globálního obchodu mezi Evropskou unii a Austrálií, tedy 41% tvoří eh, služby. U Nového Zélandu je to 32%, to je tedy také další zajímavý aspekt. A další zajímavý aspekt, investice. Evropská unie je jedním z největších přímých zahraničních investorů v Austrálii a Novém Zélandu v objemu více než 122 milionů euro. To jsou tedy investice do, na akciovém trhu. A my bychom rádi viděli ještě větší objem investic. Čili tuhle situaci lze zlepšit. Pokud jde o zaměstnanost, tady je docela zajímavé, že i když tady ty služby tvoří 67% HDP Austrálie, více než 83% pracovních míst Austrálie celkem je právě v sektoru služeb, na Novém Zélandu je to 80%, čili takhle vypadá situace. Naše organizace Evropské forum služeb je pro zahájení těchto jednání. Už jen proto, abychom tedy opravili takovouhle, takovou anomálii, opravdu překvapivé, že Austrálie a Nová, Nový Zéland ještě nemají uzavřenou dohodu Evropskou unii ve chvíli, kdy celá řada dalších zemí má. A další klíčový argument, tohle jsou dvě země, které mají eh, podobný způsob uvažování jako evropské země. Jsou také členy OECD, účastní se jednání k dohodám TISA. A konečně tedy eh, se stanou také signatáři globální dohody o uzavírání zakázek. Čili to jsou dva kandidáti, kteří jsou pro nás opravdu velmi důležité a myslím si, že je naprosto zásadní zahrnout je do seznamu našich obchodních partnerů. Co to tedy konkrétně znamená? My chceme podpořit tuto dohodu a to způsobem, který je komplexní a hloubkový. Co to znamená? Měli bychom mít nad rámec GATS. Samozřejmě ty závazky pro Austrálii a Nový Zéland, které vyplývají z Gats, jsou takovým podkladem jakýchkoliv našich dalších vztahů, ale my chceme dojednat něco mnohem lepšího. Víme také, že budete členy TISA a proto chceme mít tedy bilaterální dohodu, která zase půjde nad rámec TISA. A proto tedy je třeba nejprve přehodnotit, jak vypadá přístup na trh v rámci TISA. A Doufáme, že to dokonce bude lepší než tady ten rámec dojednaný v rámci transpacifické dohody. A dá se také čekat, že najdeme určité mezery, které nebyly řešeny v těchto dohodách a které budeme muset řešit bilaterálně. A konečně by to mělo být tedy, mělo jít i nad rámec GP. GPA. My v naší předchozí dohodě v našich připomínkách k dohodě s Kanadou jsme říkali, že chceme překročit ty limity, které jsou takto nastaveny. V Evropě nehovoříme o vládních zakázkách, hovoříme o veřejných soutěžích, protože tedy eh, jsou zapojeny i školy, nemocnice, orgány státní zprávy na té úrovni měst a obcí a podobně. Pokud jde o, o to, jak vlastně vést tato jednání, Tady mohu podpořit stanovisko, které tu vyjádřil pan Dajemník, Chceme mít negativní seznam. Tyto dvě země jsou země rozvinuté. A podobně jako v případě Kanady nebo Japonska bychom tedy měli zahájit jednání eh, na základě úplného a negativního seznamu. A to znamená, že se chceme eh, zaměřit na to, abychom vyňali vodu a zašli ještě dál nad stávající úroveň regulace v některých aspektech. Je tedy třeba přehodnotit, jak vypadá regulace v některých oblastech, jak to vyplývá z transpacifické dohody a na tím případné mezery se potom můžeme soustředit. Na té horizontální úrovni ve chvíli, kdy jednáme o službách, hovoříme o přeshraničních službách a tady mm, se také hovoří o těch přeshraničních datových tocích, to je tedy takový ten a, populární termín je třeba si uvědomit, že bez toho, že data proudí přes hranice, není možné obchodovat. Tedy nejenom zboží a služby, ale prostě není možné něco dohodnout, aniž by spolu nekomunikovali počítače. A my chceme mít obchodní dohodu, která je opravdu živá. A proto musíme přijmout pravidla, která by potenciálně regulovala přeshraniční toky dat, která by jasně říkala, že je eh, zákaz eh, upravovat naše požadavky na to, jak mají fungovat místní servery, protože to nijak nesouvisí s ochranou dat. To je něco jiného. Jinými slovy, dohodneme se na ochraně dat, ale to provedení necháme tedy na té místní úrovni. Další důležitý aspekt obchodních dohod, které řeší problematiku služeb, ať už jde a také například zemědělských produktů eh, nebo dalších eh, průmyslových produktů. Tady vzniká tedy ehm, problém s takzvanou časově omezenou mobilitou pracujících, ať už to jsou pracující ve službách nebo třeba inženýři, kteří vyvíjí nějaký produkt. Takže v případě Austrálie a Nového Zélandu bychom měli dojednat aranžma, které bude v tomto ohledu hájit naše ofenzivní zájmy, to znamená vzájemné uznávání profesních kvalifikací a licencí, aby také například právníci nebo architekti, účetní, inženýři a se mohli přestěhovat do Austrálie, Nový Zéland a jejich kvalifikace by tam byla uznávána. To by byla další předaná hodnota této dohody. Pokud jde o odvětví, tedy jednotlivé sektory v tom odvětví služeb, Samozřejmě se musíme podívat více do detailů na to, co se podařilo dojednat v rámci transpacifické dohody, ale například tu vidím prostor v poštovních službách, v expresní kurírní službě a také tedy v některých profesionálních službách, jako jsou právníci, účetní a tak dále. My jsme byli zklamáni nabídkou, kterou Austrálie otevřela v oblasti pojišťovnictví a malobankovnictví. To je něco, co bychom ještě měli přehodnotit v rámci transpacifické dohody asi nedošlo k velké dohodě v případě námořní dopravy, především nákladní dopravy a navigace. To je také něco, na co se můžeme zaměřit. A konečně poslední slovo. Rádi bychom, aby v dohoda obsahovala ustanovení o ochraně investic. My ovšem nepodporujeme v tomto ohledu plně návrh komise, protože to představuje snížení míry ochrany v porovnání se stávající úrovní. A konečně regulatorní spolupráce. To jsme si otestovali ve vztazích s Američany, tady chceme zacházet ještě dál. Austrálie a Nový Zéman doufejme budou také ochotné zahájit proces, který umožní regulatorní spolupráci. Děkuji. Sweet. Děkuji a o slovo se hlásí tři poslanci, pan Filner. Děkuji vám. Ano, bylo by zajímavé se dozvědět něco o ochraně investic, ale obecně by mě zajímalo. Proč jsou za ustanovení v TPP týkající se ochrany investic dobrá, správná? Protože jak jsem to pochopil, tak to bylo docela komplikované pro Austrálii. Víme, že to bylo dosti citlivé, ale najednou se Austrálie rozhodla, že to podepíše, tak by nás zajímalo, proč to tedy je dobré z australského pohledu. Pak bych se chtěl zeptat zástupce ETUK. Zástupkyně. Protože jsem slyšel, že tam byly tedy problémy s ratifikací A je tam tedy nějaký problém se svobodou schromažďování v těch zemích, nebo je to jenom, řekně, nějaká principiální věc? A proto, jako, že šlo spíš o tu ratifikaci jako takovou, než o tu situaci přímo na místě. A slyšeli jsme, co Etuk nechce, ale možná by bylo pěkné, kdybyste řekli také, co Etuk chce. protože eh, ti členové, ti skuteční členové eh, té organizace jsou zaměstnaní a proto by mělo zaměstnání a práce zajímat a proto by bylo asi pro ně zajímavé slyšet, co ETU chce, aby se vytvářela pracovní místa. No a v neposlední řadě chápu, že jste znepokojení otázkou harmonizace a říká se někdy, že eh, přes tu administrativní zátěž už pak nejde vlak. Ale kdyby bylo možné si sednout a pohovořit eh, o citlivých oblastech eh, harmonizace s Novým Zélandem a Austrálií, pokud si myslí, že, tu, že si nemůžeme s nimi sednout, tak s jakou zemí bychom si mohli tady úspěšně sednout této otázce. Děkuji a panu Kelly. Děkuji vám. Opravdu to bylo velice zajímavá diskuse. Mě zajímá opravdu Austrálie, protože eh, mám syna, který tam působí jako veterinář. Co se týče té obchodní dohody, o které nyní diskutujeme, je možné nebo pravděpodobné, že budeme mít obchodní dohodu s Austrálií a nikoli s Novým Zélandem a naopak. A jaké by to potom znamenalo dopady pro jednotlivé země. E, potom se zde hovořilo o JSDS a i kroky komisařské Malmströmové asi zlepšily tu situaci, přesto to neřeší e, problémy mm, domácích firm a nadnárodních společností, ale bylo by možné zde tedy najít nějaké řešení, pokud by bylo to, čeho se odrazíme a potom ty toky dat. A, a, a e, nemyslí se Austrálie, že jsme zde příliš re, restriktivní v Evropě v této otázce. Děkuji. Davide. Děkuji, jenom stručně. Má skupina plně souhlasí s ETU, že potřebujeme silnou kapitoli v obou dohodách o e, trvale držitelném rozvoji. A zaujalo mě to, co říkal Pascal, protože výrazně podpořil význam služeb a má pravdu. A hovořil zde o tom negativním eh, seznamu. Já myslím, že bychom od začátku neměli pracovat s negativním seznamem, lepší by bylo mít pozitivní seznam. A potom by mě zajímalo, jestli si myslíte, že si můžeme něco domluvit v bilaterální dohodě, co by nám neposkytla FISA. Protože EU a Austrálie jsou členy TISA, tak proč bychom zde měli dělat více v té bilaterální dohodě, když můžeme jít cestou té plurilaterální dohody? A potom, jak jako kolegové, se chci zeptat na ISDS a těší mě, že na městek řekl, že se k tomu staví flexibilně, ale zajímalo by mě, zda ty investiční soudy, zda by to mohlo být eh, přijatelné pro Austrálii, zda by to ladilo s australským modelem. Daniel, prosím. Děkuji za slovo. Už zde zazněla řada otázek, tak se chci jenom zeptat něco paní Kar, protože hovořila o transparentnosti a já bych eh, se rád od paní Kara, od pana se dozvěděl toto Komise publikovala celou řadu dokumentů týkajících se vyjednávání TTIP a dalších na internetu, například mandát, nabídku Evropské komise USA a jiným partnerům. Máte nějaký příklad toho, kdy komise něco nabídla, kdy například veřejně řekla, že to vlastně nabízet nebude? Máte nějaké konkrétní příklady, kdy v těch dokumentech můžeme něco nalézt? kde třeba Evropský parlament žádal komisi, aby to neprezentovala, protože transparentnost je na jedné straně dobrá a je to hezké k tomu doložit, ale pokud to někdo použije k tomu, co komise neustále říkala, tak by mě prostě zajímalo, zda má to nějaké příklady pro další informace z těchto dokumentů. Za prvé bych měl tady vysvětlit, že jsem trošku za IoT, protože moje žena byla z Austrálie a je to tady vlastně spíš takový opačný zájem, protože bohužel už je to ex-manželka. Ale tak to prostě chodí. Já se uvědomuji, že Austrálie a Nový Zéland se zájemně příliš nepodobají. Ale není mi úplně jasné, zdali tady tyto navrhované obchodní dohody budou eh, uzavírány zvlášť nebo současně. A pak tedy Ty největší vývozci do Evropské unie, Čína, Rusko a USA vlastně nemají ještě uzavřenou dohodu s Evropskou unii, takže je to vůbec potřeba, je potřeba kolem toho dělat takový rozruch. A je opravdu nutné mít obchodní dohodu. Já tady nechci nic kritizovat, ale cítím potřebu se zeptat. A také by mě zajímalo, jaký dopad, jaký doufejme kladný dopad bude mít dohoda eh, mezi Austrálií a Čínou. A konečně poslední věc. Oba jste cestovali, vážili dlouhou cestu, abyste dorazili mezi nás. Takže mi připadá, absurdní, že většinou, že většina tedy toho řečnického prostoru byla dána v podstatě lobbyistům. Děkuji. Když jsem slyšela vystoupit pana Dartmuda, uvědomil jsem si, že je uh, nejvyšší čas pro Austrálii a Nový Zéland, aby uzavřeli dohodu o volném obchodu s Evropskou unii. Vám to vlastně starosti dělat nemusí, pane Dartmouth, vy stejně opouštíte Evropskou unii. A tedy, ale zbytek Evropské unie je připraven tuto dohodu uzavřít. finského hlediska bych rád věděl, co považujete za největší dosažený úspěch dohod TTIP a co je ta nejproblematičtější část. A co je vlastně v pozadí toho zájmu Austrálie o uzavření dohody. Děkuji, pane předsedo, velmi stručně. Vím, že se už jednou jednalo o uzavření dohody EU, Austrálie, Nový Zéland a Austrálie, Nový Zéland považovali za urážku, vzhledem k tomu, jaký je, jaká je historie těchto zemí, že Evropská unie chtěla zahrnout eh, kapitolu o lidských právech. Víme také, že dohoda SITA se spozdila o dva roky kvůli stejnému požadavku. Možná bychom se mohli dohodnout, že tady jde především o obchod a pracovní místa a ne o politiku. Samozřejmě lidská práva mají v životě své místo, ale Nechci, aby zástupci Evropské unie prosazovali právo na združování a tak dále, protože tím se jenom kalí ta obchodní politika. A vlastně se neřeší skutečné zájmy Evropské unie, takže já si myslím, že bychom měli spěchat a nestrácet dva nebo tři roky tím, že budeme hovořit o lidských právech. Na to máme jiná fóra. Pan Brown? Čtyři minuty. Děkuji velice, pane předsedo. Budu se snažit odpovědět na co nejvíc otázek. Proč jsme v rámci transpacifické dohody podepsali ustanovení o ochraně investic? Protože to byl jeden z klíčových prvků této dohody. A bylo naprosto nezbytné, abychom se rozhodli, zdali se budeme držet tohoto konkrétního ustanovení nebo vůbec nepodepíšeme dohodu. A my jsme přesvědčeni, že ty bezpečnostní záruky, které jsme dojednali a které byly zapracovány do toho konečného znění o investicích, nabízejí správnou rovnováhu, díky které je výsledek přijatelný. Pak tu byla otázka o našem přístupu k investicím, kterou předložila komisařka Malstromová. My jsme otevřeni tomuto konceptu, my jsme to důkladně prostudovali a chápeme, jaká byla motivace tohoto návrhu. My jsme tady důkladně přeskoumali návrh komisařky Malstromové. Je vám jasné, že jde o odstranění fragmentace, která dělá starosti i nám. A účastníme se diskuze o tomto konceptu, tak jak tato diskuze pokračuje. Pak to byla otázka, nevím, jestli byla na mě nebo na někoho jiného, ale stejně na ní zkusím odpovědět, totiž jestli je nezbytné uzavírat dohodu o volném obchodu s každým obchodním partnerem. Já si myslím, že Evropská eh, protože Evropská unie nemá dohodu s těmi největšími obchodními partnery. No ale Evropská unie jedná na půdě VTO, to znamená, že v podstatě má dohodu se všemi svými obchodními partnery a na to bychom neměli zapomínat. Samozřejmě každá země posoudí sama, zdali a jak dojednat preferenční rámce ve vztahu ke konkrétním obchodním partnerům. Také jste se ptali na dopady F dohody s volném obchodu s Čínou. Tato dohoda vstoupí v platnost teprve později a já vás tedy budu ochotně později informovat o tom, jaké může mít, jaká měla dopady. Ptali jste se na to, jaké jsou hlavní důvody, jaké, hlavní, jaké jsou hlavní přínosy transpacifické dohody. My jsme měli bilaterální dohody s celou řadou signatářů Transpacifické dohody a jedním eh, z největších přínosů byl, bylo otevření přístupu na trh pro celou řadu komodit. A také je důležité si uvědomit, že vzhledem k tomu, že šlo o regionální dohodu, máme, na, máme díky tomu jednotný eh, systém o tedy pravidlech o původu, má, dosílili jsme tedy určité regulatorní soudržnosti pro celý region, což je samozřejmě výhodné pro naše vývozce. Pokud jde o problematické dopady v médiích, jste jistě zaznamenali zprávu o tom, že jsme měli problém s ochranou dat u farmaceutických produktů. protože naše systémy fungují velice rozdílně. Ale výsledek byl tedy uspokojivý, i když bylo náročné jej dojednat. Pokud se ptáte na to, co je náš největší problém v rámci této dohody o volném obchodu, to vlastně teprve uvidíme. My se na to díváme tak, že všechny karty jsou na stole, my nic neskrýváme, nic nevylučujeme, předem a chceme dosáhnout vyváženého výsledku, který bude přínosný pro obě strany. Děkuji. Paní Káro, prosím. Děkuji vám. Asi to budu muset znovu zopakovat. Odbory nejsou proti obchodu. My chceme spravedlivý obchod, my chceme jednotné podmínky, jednotná pravidla, tak aby evropské firmy operovaly na stejném základě podle stejných pravidel. Co se týče dohod Mezinárodní organizace práce, to jsou de facto minimální standardy dohodnuté na mezinárodní úrovni. A myslím si, že každá demokracie, která si váží sama sebe, by neměla mít problém s ratifikací těchto úmluv a s jejich dodržováním. Svoboda shromažďovací, jaká je situace, zde nejsem schopná odpovědět, protože neznám tak detailně australský a novozélandský systém, ale naši kolegové a zvláště z Nového Zélandu poukazovali na tento problém z oblasti pracovního práva, které umožňuje vlastně poskytnout určité preferenční zacházení a výjimky z eh, dohod Mezinárodní organizace práce v případě obchodu. Jedna věc je pohled ze strany ochrany zaměstnanců a pracovních podmínek. Hmm, druhý pohled, ta mince má více stran, tak eh, zda zde máme tedy spravedlivou soutěž, protože takováto výjimka zde pro evropské firmy není, ale náš obchodní partner tu výjimku má. Odbory jsou rozhodně pro vytváření pracovních míst a nikdy jsme nebojovali proti vytváření pracovních míst. A stejnou měrou máme velký zájem na růstu a vytváření pracovních míst jako kdokoliv z vás zde v tomto sále. Ale otázka zní, jaké typy pracovních míst vytváření. Jsou to nějaká prekérní zaměstnání s nízkou měrou sociální ochrany a s nedobrými pracovními podmínkami, anebo vytváříme vysoce kvalitní pracovní místa pro e, vysoce kvalifikované pracovníky. A netvrdíme, že bychom si nesedli s eh, partnery a dohodli se na harmonizaci, ale jde zde opravdu a to nastolení rovných podmínek. To je pro nás klíčové. Co se týče transparentnosti, já si osobně neuvědomuji, že by byly nějaké dokumenty, které jsme neviděli, ale opravdu dlouho trvalo to, než se podařilo získat přístup k dokumentům. Nejlepším příkladem je TTIP. ale Komise sice publikovala dokumenty, ale nevíme, jaká je vyjednávací pozice USA. Opravdu jsme výrazně usilovali o to získat přístup k vyjednávacím pozicím, ale tento přístup je zakázán. Takže transparentnost zde je v případě TTIP, ale ne v případě těch ostatních dohod. Takže si doufáme, že v e, každá příští vyjednávání budou minimálně tak transparentní, jako je momentálně vyjednávání o TTIP. A myslím, že už jsem to tady jednou řekla, že odbory jsou pro vytváření pracovních míst, ale musí být to kvalitní pracovní místa. Děkuji a nyní má možnost poslední řečník, pan Kernis. Proč negativní a ne pozitivní seznam? Pro nás je negativní seznam mnohem víc transparentní, protože vidíte, co nemůžete a všechno ostatní je možné. Pozitivní seznam je přijatelný, když jednáme s nějakou rozvojovou zemí, která nemá takovou velkou kapacitu k určitým závazkům v některých odvětvích, ale u těchto mm, zemí proto nevidíme důvod a je mnohem snažší si vzít jeden dokument, kde je jasné, co můžete a co nemůžete. Takže pro nás je tato volba logická. Co se týče tisy a bilaterálních dohod a čeho nedosáhneme tisou, je tu celá řada věcí. Například, myslím si, že tam bude omezená transparentnost a další aspekty, takže v ty se můžeme určitě něčeho mm, dosáhnout a to je pozitivní, ale pokud bychom v té spolupráci mm, na bilaterální úrovni mohli pokročit dále, bylo by to hezké. A například TISA se vůbec netýká veřejných zakázek a to je pro nás velice citlivé téma. Co se týče transparentnosti, zde bych eh, souhlasil se eh, sousedkou, která uvedla, že komise je velmi transparentní. Není zde mnoho dokumentů, které bychom neviděli, ale rádi bychom něco viděli z té druhé strany vyjednávající o té typ. A bylo to zajímavé eh, s tím požadavkem transparentnosti. O TTIP například nyní je obrovské jednání s Japonskem, v podstatě nikdo tam nevolá po transparentnosti. No, ale i tady by nás to zajímalo a zajímalo by nás ten vyjednávací postoj druhé strany. A pokud eh, by nám Nový Zéland a Austrálie poskytly stejnou míru a transparentnosti jako USA, bylo by to skvělé. Tok informací. Je zde riziko, že EU bude příliš restriktivní? No, eh, já nemohu odpovědět za ně, ale my bychom měli mě vyvarovat přílišné restriktivity a proto jsme už vyjádřili náš postoj v KT principech EU a USA. A EU už něčeho dosáhla k toku dát v oblasti TPP a to by byl solidní základ. A ten by se nám líbil. Děkuji. Děkuji, vážení kolegové. Nyní budeme muset pokračovat v angličtině, protože tlumočníci už nám nebudou k dispozici, takže předseda děkuje tlumočníkům a budeme pokračovat anglicky. Miss Helena König uh, to respond to our discussion. Thank you very much, Chairman, and thank you very much for this uh, event, a most interesting discussion. Uh,